ekologické. My doufáme, že v Astaně se nám podaří dosáhnout úspěchů a Evropská unie je ochotna se čelit své odpovědnosti. Děkuji. Tím je ukončena rozprava. A o usnesení budeme hlasovat zítra. A nyní postoupíme k dalšímu bodu na pořadu jednání a to je uh, zpráva uh, eh, Diazede Mera a jedná se o 539 lomeno 2001. Jedná se o třetích zemí, kteří jejichž občané musí mít víza při překračování vnějších hranic členských států. Dovolte, abych přivítal paní komisařku Malstrémovou. Je to od ní velice laskavé, že se k nám připojuje tak pozdě v noci. A bez dalších průtahů dám slovo našemu zpravodaji, panu Demera. Děkuji, paní Děkuji, pane předsedající, děkuji, paní komisařko. Já vítám váš eh, skvělý tým, milí kolegové, milí kolegyně. Nařízení 539 lomeno 2001 stanoví seznam třeních zemí, jejich státní příslušníci musí mít při překračování nižších hranic Unie Bízum, jakož i seznam třetích zemí, jejich státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni. Nový návrh nařízení má tři cíle. Tajvan má být převeden na pozitivní seznam a další země, Trinidad, Tobago, Santa Lucia, Grenada, Maršalové ostrovy a tak dále, mají být rovněž převedeni na pozitivní seznam. S tím máme žádné problémy, protože Eh, u jedné oblasti jsou obyvatele dokonce člen, příslušníky, státními příslušníky OS, USA. V případě Tajvanu je to tak, že tento azijský ostrov prošel vývojem, který byl demokratický, sociální a i z ekonomického hlediska prošel velice pozitivním vývojem. V roce 96 tam došlo k prvním přímým prezidentským volbám. Tyto volby se konaly podle všeobecného volebního práva. Z eh, hlediska hospodářsko-politického má Tajvan nejvyšší příjem na hlavu na celém světě. V červnu 2011 eh, tam byla míza nezaměstnanosti 2,8%, tedy velice méně než v Evropské unii, kde to bylo více než 10%. Tento rok máme na Tajvanu hospodářský růst 13 a e, schodek obchodní bilance byl značný. Podle statistiků Mezinárodního měnového fondu z roku 2009 je tajvanské hospodářství na 25. pozici na světě. Měli bychom rovněž připomenout, že v roce 1950 byl Tajván chudší než Ghana, Koňská republika či Uganda. Do roku 1960 Tajván závisel na dovozek základních potravin z Kenia a z dalších zemí. Nyní Tajván vlastně tvoří produkty vyráběné na Tajvanu, více než 97 vývozu země. Tajvan má mírou čisté migrace pouhých 0,15%, takže opravdu z Tajvanu žádné nebezpečí nepochází. Od roku 2006 do roku 2008 existovalo pouze 45 nezávisl- eh, nelegálních migrantů z Tajvanu. Tajvan má elektronické cestovní pasy, které jsou velice dobře chráněné proti padělání a odpovídají předpisům stanoveným Mezinárodní organizací pro civilní letectví. Tchajvanci, kteří žijí v zahraničí, mají doklady, které byly vystaveny v Tajvanu. Takže je musíme respektovat tak, jak to navrhují. Tajvanské úřady přislíbily, že budou spolupracovat. Je to příslip, který byl dán předsednictví Rady Evropské komise a parlamentu, byl jim již oznámen a také oznámen odpovědajícím zástupcům zemí, zemí kterých se to týká. Z tohoto důvodu si myslím, že je rozhodně dobré zrušit vízovou povinnost pro Tajvan. Děkuji. A nyní pan Kovačev za jednu minutu za výbor pro eh, vnější eh, věci. Děkuji, pane předsedo, paní komisařko Malstrémová. Vítám zprávu pana Diase de Mero. Eh, po eh, snížení napětí se politické klima na Tajvanu eh, změnilo, jeho vztah s Čínou je pozitivní. Rámcová dohoda o ekonomické spolupráci už je v platnosti. Vztah mezi Tajvanem a Evropskou unii také prožívá pozitivní vývoj. Obchodní, obchodní obrat a výměna mezi věci je vysoká. Eh, hrubý národní důchod na Tajvanu je na úrovni Japaně, Japonska a eh, Jižní Koreji. Z tohoto důvodu náš výbor eh, podporuje zprávu pana Demery pro zrušení vízové povinnosti pro Tajvan. Jak bylo řečeno, předtím, než toto opatření vstoupí v platnost, Tajvan zruší vízovou povinnost pro všech 27 členských států také. Je třeba připomenout, že vízový režim a také jakékoliv konzulární anebo soukromoprávní režimy spadají do teritoria veřejného mezinárodního práva. Děkuji a nyní dám slovo paní komisařce Malmstrémové, abychom také vyslechli názor komise. Děkuji, pane předsedo, vážení poslanci. Návrh eh, Přeložit Tajvan na pozitivní seznam víz schválila komise už 5. července letošního roku. Tajvan je dobře vyvinutou stabilní demokracií, plní veškeré odborné a technické požadavky. Tento návrh je výsledkem periodického přehodnocení tohoto seznamu zemí a na základě návrhu členských států zkoumala eh, komise řadu podmínek. Eh, nelegální eh, migraci, reciprocitu, regionální soudržnost a externí vztahy Evropské unie. My potřebujeme posilovat regionální regionální soudržnost v západní, v jihovýchodní eh, Asii. Podobně eh, vyvinuté země, jako je Hongkong, Mako, Japonsko, Jižní Korea a Singapur, už eh, mají také bezvízový styk. I když a je tady je tady ovšem ještě proces eh, tedy eh, urovnávání vztahů mezi Tajvanem a pevninskou Čínou. Ale uh, už tam zavádějí přímé lety a uh, dohoda o ekonomické spolupráci. Jak řekl pan zpravodaj, Spojené království Nový Zéland a uh, Jižní Korea již propůjčila uh, tedy bezvízový styk uh, uh, Tajvanu a teď se to chystá udělat také Kanada. Jakékoliv zrušení z vízové povinnosti pro uh, tajvanské občany musí být reciproční. Tajvan zrušil vízové požadavky pro uh, převážnou většinu členských států EU a zavázal se, že uh, tento plný režim bude platit pro všechny občany EU, e takže Rumunov, Rumuni, Bulhaři a i Kypřané také od 11. listopadu, to znamená od zítřka, také budou moci cestovat na Tajvan bez víz. Tajvan také prodlouží eh, období bezvízového eh, pobytu pro eh, evropské občany na 90 dnů. Tento návrh také pokrývá vyškrtnutí eh, Mariánských ostrovů z toho negativního seznamu vzhledem k tomu, že se jedná o součást USA. Eh, eh, zrušení víz a liberalizace víc, víz je dobrým způsobem, jak tedy propagovat styky mezi lidmi, studenty, výzkumníky i normálními občany. Myslím, že je to velice dobré rozhodnutí. Toto je z procedurálního hlediska spolurozhodovací proces a já jsem velice ráda, že členové rady vyjádřili širokou podporu a pokud vím a díky práci eh, pana zpravodaje, pana Jastamirho a stínových zpravodajů je také velice silná podpora pro toto eh, u Evropského parlamentu. Doufám, že zítra hlasování dopadne dobře. Existuje jenom jeden pozměňovací návrh eh, návrhu komise, který, se kterým přišla rada i parlament Eh, který se týká 60 tisíc eh, Tajvanců, kteří žijí v zámoří. Eh, my jsme toho názoru, že tito lidé potřebují schválení od Tajvanu, aby tam mohli přijet a proto by bylo logické, aby i EU tuto kategorii občanů Eh, z toho, z toho bezvízového styku vyloučila. Takže to s tím komise souhlasí. Já chci poděkovat zpravodaj a stínovým zpravodajům za skvělou podporu a spolupráci na tomto tématu a jsem si jistá, že plně reciproční zrušení vízové povinnosti podpoří již tak velmi dobré vzájemné vztahy mezi EU a Tajvanem, jako je turistika, obchod pro, ve prospěch všech stran. Děkuji vám. Thank you, Commissioner. Now... Děkuji, paní komisařko, a nyní dám slovo panu Papa Nikolau na dvě minuty a bude mluvit za EPP. Děkuji, pane předsedající. Nejdříve bych rád poblahopřál zpravodajům a všem kolegyním a kolegům, kteří eh, se podíleli na spolupráci na této zprávě. Eh, ta spolupráce probíhala opravdu výborně. Eh, osvobození od vízové povinnosti pro tajvanské občany se ubírá opravdu správným směrem. Podařilo se nám vyřešit eh, právnické otázky a překonat právnické eh, překážky a neuznávání Tajvanu všemi členskými státy. Na základě vzájemného uznávání je situace nyní taková, že evropští občané nyní nepotřebují výzum, když cestují na Tajvan. A to platí pro všech 27 členských států. Podařilo se nám také vymítit negativní důsledky eh, na naše vztahy s Čínou, ale dámy a pánové, dovolte mi učinit několik všeobecných poznámek. Nedávno jsme všichni zažili teroristické útoky nebo pokusy o teroristické útoky eh, ve světě. Eh, jednalo se například o balíčky z Jemenu, které putovaly do Řecka nebo měly být poslány do Řecka, anebo balíčky z Řecka. Takovýmto incidentům se v budoucnu musíme vyhnout a zabránit jim. Když evropští občané zjistí, že cestování občanů z třetích zemí do Evropy je možné. Samozřejmě si budou klást otázku, jestli to neohrozí jejich bezpečnost. Z toho důvodu musíme mít na paměti, že pokaždé, když rozhodujeme o něčem takovém, musíme zvážit všechny aspekty a parametry a musíme občanům vysvětlit, že jsme přijali všechna potřebná opatření a zapojili všechny mechanismy pro to, abychom zajistili bezpečnost našich občanů. To je naprosto důležité. Samozřejmě, že existuje i systém výměny údajů a máme k dispozici také prostředky, abychom bojovali se všemi problémy, se kterými se setkáme. Vítáme toto rozhodnutí, ale v, každém pří, v žádném případě nesmí dojít k tomu, že ohrozíme bezpečnost našich občanů. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, paní komisařko, kolegové. Já chci nejprve poděkovat zpravodaji Eh, odvedl skvělou práci. Tajvan, eh, s Tajvanou skutečně může být úspěch. Já jsem se právě eh, vrátila z návštěvy tohoto ostrova, uzavřeli řadu dohod o spolupráci s EU, 27 členských států, nejvíce přispívá tajvanské ekonomii ekonomice. Podle očekávání by ekonomický růst by měl 9%, nezaměstnanost pouhých 6%, to také zlepší vztahy s EU, zvýší investice, zvýší mobilitu, zvláště mládeže a studentů. Nejvyšším, největším rizikem pro Tajvan, jak jsme slyšeli, je Čína. A v nedávných letech se ale i tam vztahy trošinku zlepšily, zvláště v ekonomické oblasti. Tajvan není na mezinárodní aréně oficiálně eh, uznáván, ale my Eh, budeme eh, moci eh, nebo můžeme cestovat bez víz na Tajvan, ale i Rumunsko, Bulharsko a Kypr se dočkají zrušení vízové povinnosti. My bychom mohli zajistit, aby se toto stalo na Tajvanu není žádný eh, problém s obchodem s lidmi, lidé tam jsou se svým životem eh, spokojeni a eh, za posledních pět let Tajvan zrušil vízovou povinnost pro pět států západního Balkánu a letos i pro Bosnu, Hercegovinu a Albánii, což je důležité, protože i tyto země musí vědět, že mají naději na vstup do Evropu, eh, Evropy. Tento postup je vlastně postupem ve prospěch lidských práv a to je správná cesta. Tajvan nepředstavuje pro EU žádné riziko a proto, vážení kolegové, vás chci vyzvat, abyste hlasovali pro zrušení vízové povinnosti pro Tajvan a abyste tak umožnili lidem volně cestovat. Děkuji. Děkuji a nyní paní Wikström. Děkuji vám, pane předsedající. Dnes máme seznam třetích zemí, jejichž občané při překročení hranice Evropské unie potřebují výzum. A potom máme další seznam, na němž stojí občané, kteří nepotřebují výzum. Tyto seznamy musíme samozřejmě přizpůsobovat podle situace v jednotlivých zemích. Eh, nedávno jsme jednali o Albánii a Bosně a Hercegovině a odstranili jsme vízovou povinnost a dnes rozhodujeme o tom, jestli zrušíme víza pro Tajvan. Jak již bylo řečeno, Tajvan eh, prodělal velmi silný demokratizační proces, má velmi silnou občanskou společnost a na Tajvanu se také respektují lidská práva. I politicky je Tajvan velmi stabilní. No a Ostatní země v tom regionu nepotřebují víza, proto je pouze logické, že stejná opatření přijmeme pro Tajvan. Tajvan nepředstavuje pro Evropskou unii žádné ohrožení. Zrušení vízové povinnosti zlepší obchodní vztahy Tajvanu a Evropské unie a přispěje také k rozvoji oblasti kultury, rozvoje a výzkumu. To jsou oblasti, které jsou pro nás důležité. Tajvanští politici měli dlouhá léta potíže cestovat do Evropské unie a samozřejmě pro ostatní občany to platí také. V evropských zemích totiž máme strach eh, z politického napětí s Čínskou republikou. Dnes je situace jiná a proto doufám, že zítra tuto dohodu uzavřeme. Politické kontakty mezi námi, evropskými politiky a politiky na Tajvanu můžeme zlepšit. Současně můžeme také silněji zakotvit uh, Tajvan v mezinárodním společenství. Tato dohoda by znamenala také ideologický úspěch. Evropa totiž zastává otevřenost, zastává eh, teorii, že vítáme a přijímáme ostatní ostatních zemích a že vzájemnou důvěrou otevíráme dveře ostatním. To vede k tomu, že to, tato situace prospěje všem a že mezi zeměmi světa bude panovat dobré a pozitivní klima. Proto eh, držím pěsti pro toto důležité hlasování. Děkuji. Děkuji, Charles Stanok. <clears throat> Minutu. Paní komisařko, vy sama jste, dobrou, jste byla dobrou přítelkyní Tajvanu, když jste byla eh, poslankyní a já jsem předsedou eh, <clears throat> skupiny Přátel Tajvanu. Jsem velice rád, že jménem naší skupiny mohu přivítat skutečnost, že i Tajvanci se brzy dostanou do šengenské zóny bez toho, aby potřebovali víza. To je tady, my tomu říkáme liberalizace víz pro Tajvan. Spojené království a Irsko, které jsou vně Tajvanu, eh, poskytly toto privilegium Tajvancům již před rokem a půl a mohu říci, že naše zkušenost, zvláště co se týče podpory turistiky a obchodního cestování v dobré víře, eh, se prokázalo jako eh, úspěšná zkušenost. Tajvan je bohatá a prosperující moderní demokracie, která sdílí naše hodnoty, mír, lidská práva, mír a prosperitu tohoto regionu a může mít prospěch z usnadnění uh, užších obchodních styků s Tajvanem, protože jeho ekonomika je stále silnější a bude to také odrazovým můstkem pro eh, evropské investice v Číně. Evropa také dohání Ameriku jako eh, atraktivní destinace pro tajvanské univerzitní studenty a absolventy. Naše výměna je velice Eh, široká v každém smyslu a je to také důležitým znakem solidarity s, Tajvany, s Tajvanem, pragmatická řešení a mezinárodní... A, promiňte. Děkuji. Děkuji. Pan, Borg... Pan Borgesio, děkuji, pane předsedo. Já děkuji z celého srdce panu zpravodajovi protože on prokázal vysokou míru kompetence a seriózního přístupu a obojí velice dobře využil a zajišťuje členským státům, že zrušení vízové povinnosti pro tajvanské občany sebou nepřinese problémy pro státy Evropské unie, ale já nejsem zcela přesvědčen o tom, jak to vypadá vůči zemích jako Bosna, Hercegovina a, a Albánsko. A nyní má být zrušena vízová povinnost i pro Turecko. O tom nejsem přesvědčen. Nemám pocit, že komise a parlament pracovali dobře tak, aby zajistili bezpečnost evropských občanů. Já vítám tuto zprávu a hlasování zde v parlamentu bude jistě pozitivní, ale chci říci, že Historie je taková, jak ji známe. Kdo je trochu vyššího věku, tak si dobře vzpomíná na nacionalismus v Číně a je vždy dobré e, bránit demokracii, když dojde někde k jejímu ohrožení. vývoj Tajvanu ukázat, že občané Tajvanu mohou být u nás integrováni na rozdíl od jiných zemí. Tajvan neexportuje zvyklosti a kultury, které eh, by byly v rozporu v našemi standardy, takže já chci přivítat veškeré tajvanské občany v Evropě. Děkuji a nyní pan Kováč na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, myslím, že můžeme s klidem říci, že vízový systém je užitečný nástroj, pomocí nějž můžeme zabránit ilegální migraci do Evropské unie a lze také zabránit ilegálnímu pobytu v Evropské unii. Když uvažujeme o tom, které země eh, umístit na pozitivní a které na negativní eh, seznam, musíme situaci analyzovat vždy individuálně. Zkoumáme eh, tamní veřejný řád, zahraniční vztahy a i reciprocitu této zásady. Tento mechanismus by tedy měl fungovat dobře a měl by se týkat všech zemí. Na ten pozitivní seznam se země může dostat pouze, když splní veškerá tato kritéria. Teď tedy jde o Tajván a máme ale tři země Evropské unie, které stále ještě mají vízovou povinnost, když jejich eh, občané chtějí jet na Tajvan. My ten seznam musíme tedy neustále aktualizovat a e, komisi přinášejí návrhy členské státy. Toto je otázka bezpečnosti a není to žádný vánoční dárek, který chceme Tajvanu e, dát. My potřebujeme e, vyžadovat záruky předtím, než zrušíme vízovou povinnost. Děkuji. Děkuji a dalším řečníkem bude paní Gens. Já chci přivítat zrušení vízové povinnosti pro občany a obyvatele Tajvanu. Myslím, že je to dluh, eh, který máme vůči Tajvanu už dlouhou dobu. Je to důležitý obchodní partner Evropské unie a další naši takoví partneři už mají bezvízový styk s námi dlouhou dobu. Tajvan je naším důležitým komerčním partnerem, je to eh, náš čtvrtý nejdůležitější obchodní partner v Ázii. Naše obchodní vztahy, doufejme, eh, budou vzkvétat a rozšíří se také spolupráce na poli kultury, výzkumu a vývoje a zrušení víz může přispět i k rozvoji v těchto oblastech. My od partnerů očekáváme, že i oni zruší eh, vízový požadavek na vůči všem členským státům. Jsou tady tři členské státy, kde vízová povinnost stále ještě přetrvává vůči Tajvanu, ale i tato vízová povinnost bude brzy zrušena. Tajvan se stal bohatou zemí, Není, nejsou tady žádné migrační tlaky z Tajvanu a myslím, že můžeme čekat ten pozitivní vývoj. Teď eh, ne, nevidím ani pana Obermajera, ani paní Flaštíkovou Beňovou. Nejsou zde a proto můžeme postoupit tedy k postupu Catch the Eye a vidím vzadu paní Adrikiene. Děkuji, pane předsedo, paní komisařko. Plně podporuji vše, co bylo řečeno zpravodajem a Estemarou a Kovačevem. Tajvan je rozvinutou zemí s vysokými technickými správními normami a rozhodně e, plní veškerá očekávání na bezpečnost a kontrolu a celní postupy. Proto chci e, vyzvat kolegy, e, aby podpořili náš návrh poskytnout tedy bezvízový styk Tajvanu. Tajvan je také členem Světové obchodní organizace a my bychom měli eh, vyzvat Tajvan, aby se přihlásil k členství v dalších mezinárodních organizací, jako je eh, Mezinárodní organizace pro civilní letectví a také rámcová eh, organizace pro změnu klimatu OSN. Tajvan je zemí, která si zaslouží toto uznání, protože je to důležitý partner Evropské unie na jeho východě Asie. Tajvan rozhodně poroste a to bude prospěšné i pro nás. Těšíme se na intenzifikaci vztahu s Tajvanem v budoucnu. Jedním z možných vývojů, který musíme mít na paměti, je také eh, sjednání eh, celkového obchodního režimu s Tajvanem, zvlášť poté, co podepsal milníkový, eh, milníkovou dohodu o spolupráci v obchodě. Bezvízový režim je tedy nezbytným aspektem našich vztahů. Děkuji. A nyní pan Ensio jednu minutu. Mulțumesc, domnule președinte. Děkuji. Paní komisařko, vážení kolegové, rád bych chtěl vyjádřit své blahopřání panu zpravodaji k jeho zprávě. Já eh, doufám, že se podaří tuto zprávu zítra velkou většinou odhlasovat. Chtěl bych se zmínit o tom, jakým způsobem komise vyhodnocuje princip reciprocity. Tajvan bude mít zrušenou významnou povinnost pro Evropskou unii a zruší výsovou povinnost pro Bulharsko, Kypr a Rumunsko. To jistě vítáme. Ale USA mají plnou o svobodu cestování do Evropské unie bez výst a přesto nechtějí zavést reciprocitu pro některé evropské země a navíc zapedli poplatky pro veškeré eh, cestující z Evropské unie, což je v podstatě taky jistý druh víza. V takové věci musí být komise aktivní, musí aktivně učinit něco proto, aby princip reciprocity platit pro všechny členské státy Unie. Dokud bude mít komise plně kompetenci pro zrušování vízové povinnosti, tak se musí také zasazovat pro to, aby se to vyřešilo. Děkuji a nyní pan Migalsky. Děkuji vám, pane předsedající. Paní komisařko, jak vidíte, zde v sále se shodneme. Zítra pravděpodobně mnoho anebo skoro všichni ten text přijmou. Já nebudu opakovat ty argumenty, které zde zazněly. Paní komisařka zmínila, že Tajvan splňuje všechny podmínky, a to jak hospodářské, tak politické, proto, abychom s nimi mohli posílit spolupráci. A my máme povinnost zrušit vízovou povinnost. Příklad Tajvanu nám totiž ukazuje, že je možná eh, transformace směrem k demokracii. Tato demokratická transformace proběhla na Tajvanu úspěšně. Ehm, vedou nás k tomu hospodářské důvody, tomu eh, osvobození od víz, ale máme i politický důvod, jak řekl pan Bogacio. Nebudu to, to tu rozvádět, ale je důležité podpořit naše přátele z Tajvanu. A nyní pan Lár. Děkuji, pane předsedající. Tajvan se dostane na pozitivní seznam. Znamená to tedy, že lidé z Tajvanu mohou navštěvovat Evropskou unii bez víz a já jsem velice rád že tomu tak bude, ale politika vždy spočívá v dávání a v braně. Já jsem si vždy přál, aby Tajsko na oplátku i hned poskytlo bezvízový styk pro země Evropské unie, pro všechny země, do posud se tak ne neuskutečnilo. Tajvan pouze řekl, že má záměr vízovou povinnost zrušit před koncem roku 2010 a já doufám, že to tedy skutečně realizuje protože pan zpravodaj se v tom zmiňuje, o tom zmiňuje v tom smyslu, že k tomu dojde. Já opravdu doufám, že Tajvan ten problém vyřeší tak, aby všichni občané Evropské unie mohli cestovat do Tajvanu bez víz. Děkuji panu Járovi a Nyní požádám paní komisařku, aby debatu uzavřela. Děkuji, pane předsedo. Já chci velice stručně znovu poděkovat zpravodaji a chci poděkovat plenárnímu zasedání za jeho obrovskou podporu a za převedení Tajvanu na pozitivní seznam. Chci všechny poslance ujistit, že komise vždy pečlivě zkoumá jak Tajvan, tak veškeré ostatní země. <clears throat> Když je má převést na tento seznam, máme na to propracovanou důkladnou metodologii a to se skutečně eh, provádí nesmírně pečlivě. Chci také potvrdit poslednímu řečníkovi, že zítra Tajvan zruší vízovou povinnost po, pro poslední tři země. Tedy pro tyto poslední tři země eh, se tato vízová povinnost od zítřka zruší. Bude tedy vzájemnost i v tomto a tím pádem se podaří eh, vyslat velice silný signál, který jistě odstartuje mnohem lepší vztahy mezi lidem Tajvanu a lidmi Evropské unie. Děkuji všem za pěknou debatu. Děkuji vám, paní komisařko. Eh, náš eh, zpravodaj, pan Diaz de Mera. Děkuji vám, pane předsedající. Jak se to sluší a patří, rád bych nejdříve řekl, že chci poděkovat všem kolegyním a kolegům, kteří mě podpořili, kteří podpořili zprávu, kterou jsem zde dnes představil. Děkuji také za podporu ze všech ostatních stran. Ale hlavní zodpovědnou osobou je samozřejmě paní komisařka, která nás eh, zásobila podporou, svou energií a svým skvělým týmem a umožnila uvést v praxi tento akt spravedlnosti. Rád bych dodal jen následující. Chci pogratulovat také tajvanskému lidu a tajvanským úřadům a samozřejmě také skvělému týmu diplomatů, který má Tajvan v celém světě a obzvláště zde v Bruselu. To bylo z mé strany vše. Děkuji, pane, eh, eh, pane Dias eh, de Mera. Debata je tady uzavřena, já vám srdečně děkuji a o této zprávě budeme hlasovat.